Uh, tak kolegové, omlouvám se, ale musíme začít eh, výbor, naši schůzi výboru Ekon. Máme jeden bod na programu, to je prezentace zprávy eh, poskytovatele úvěru kupující na vymáhání kolaterálu. zpravodajkou je Esther de Lange, takže Esther, chceš začít? Ano, Robert. The excitement of... Ještě jsou všichni vzrušení z předchozí schůze. Já budu velmi stručná. Jsem velmi ráda, že se nám podařilo dohodnout, tak jak jsme slíbili, do společnou pozici u tohoto velmi technického a e, choulostivého tématu. Samozřejmě o té potenciální pojistce budeme hlasovat později tento týden na plenárce. Byli tam spolu zpravodajové, chtěli tedy se dohodnout na takové ambiciozní směrnici Eh, v této oblasti u nesplácených úvěrů. Byly tam samozřejmě různé zájmy, které jsme museli zohlednit, jednak zájmy členských států, spotřebitelů, eh, a takže od začátku tam bylo mnoho věcí, vycházeli jsme z několika zásad, Jedna z nich byla více přeshraničních činností mezi členskými státy, více harmonizovaná ochrana půjčovatelů, zejména pro spotřebitele a malé a střední podniky. To, o tom jsme hovořili na schůzích stínových zpravodajů. Také jsme nechtěli příliš přeregulovat ten rámec pro eh, členské státy pojistky proti praní špinavých peněz a samozřejmě chtěli bychom dosáhnout schody s radou ještě v rámci našeho volebního mandátu. Jsem ráda, že jsme byli schopni držet se těchto principů. Některá klíčová, klíčové témata. Myslím si, že ta zpráva je velmi cílená, eh, tak, aby se vlastně eh, vytvořil rámec pro poskytovatele služeb a pro spotřebitele, tak, aby bylo možno pokračovat aby se tedy zajistila lepší ochrana eh, pro poskytovatele služeb v případě těch nesplácených úvěrů. Snažili jsme se tedy touto cestou. Samozřejmě byla tam určitá klíčová témata týkající se ochrany spotřebitelů. Nebudu hovořit do, o podrobnostech, zejména tam byly důležitá témata pasportizace pro úvěrové služby, to je článek 11, potom další klíčový mod Eh, nesmějí se podmínky půjčky jednostranně změnit. O tom jsme diskutovali se stínovými a standardní požadavky na informace jak pro půjč, poskytovatele finančních služeb, tak pro půjč, vypůjčovatele. Toto byla velmi důležitá témata poskytování, požadavky na poskytování informací. Máme zde pozměňovací návrhy. Naším úmyslem bylo samozřejmě věděli jsme, že abychom dosáhli rychlé schody, tak jsme museli rozdělit tyto dvě věci a druhá část je proto bude řešena v pozdější fázi. Takže nebudu hovořit o dalších podrobnostech. Chtěla bych poděkovat spolu s a se všem lidem, kteří se podíleli na této práci za velmi dobrou spolupráci. Děkuji, říká pan předseda. Já bych také rád poděkoval mé spoluspravodajce a všemu personálu za skvělou práci. Byla to obtížná práce, je to komplikovaný, složitý text. Podařilo se nám dosáhnout dobré rovnováhy. Nebylo to jednoduché, ale myslím si, že jsme to zvládli. Máme tam takový ten mm, tu strategii stanovenou pro Myslím si, že to bude dobrá věc pro tu potenciální pojistku. Myslím si, jak již Ester hovořila o těch základních bodech. Já bych chtěl zdůraznit tři oblasti, kde se domnívám, že na to zlepšení, které bylo ne, velice obtí, tedy příliš nízké, a řešení rady nechat na členských státech možnost rozhodnout to nebylo optimální pro jednotný trh, takže náš postup byl spíše takový, že jsme se snažili stanovit náročnější požadavky, vyšší úroveň požadavků pro poskytovatele služeb úvěrových a spotřebitele. Snažili jsme se stanovit jasné požadavky, zejména zajistě, požadavky na hotovost, dodržování eh, ochrany spotřebitelů, och, eh, pravidla na ochranu os, osobních údajů, přiměřená opatření pro report, monitorovací reporting a potom také příslušné postupy pro boj proti praní špinavých peněz a proti financování terorismu. Takže ta, snažili jsme se opravdu eh, zajistit takovou vyváženost mezi těmi minimálními společnými požadavky a mezi tím přístupem, kde jsme chtěli zvýšit odpovědnost i tedy národních orgánů. Druhá věc, nebo druhá slabina, řekněme, toho návrhu komise, spočívala v tom, bylo tam riziko, že bude určitý distribuovaný model že vlastně ta rizika se budou přenášet na eh, jiné subjekty a nebyla by zajištěna dostatečná, dostatečná ochrana spotřebitelů, takže se, jsme se snažili omezit pouze toto pouze na MPLs, abychom tedy trošku zúžili ten, tu oblast působnosti prvodní, původního návrhu. A dále, a to, to je ta třetí věc, ta druhá slabina, Chtěli jsme se zajistit skutečnou ochranu těch dlužníků na sekundárních trhů tak se vlastně musí vždy tam být dohledové orgány, které budou zapojeny, co se týká tedy vymáhání těch pohledávek. Takže to bylo v za účelem o, nejen ochrany spotřebitelů, ale všech vypůjčovatelů, včetně malých a středních podniků. A co se týká supervize a sankcí, tam byly některé požadavky, které byly nereálné, takže všechny tam jsme stanovili požadavky pro ty poskytovatele služeb. Myslím si, že tyto pozměňovací návrhy zjednoduší ten celkový návrh jak již Ester řekla, respektive ona již vysvětlila, proč jsme neřešili zrychlené mimosoudní vymáhání eh, těch pohledávek. To neznamená, že vlastně se tím nebudeme zabývat, ale budeme se tím zabývat v budoucnosti, aby se tato, abychom tuto zprávu také dokázali sladit se stanoviskem rady a Nicméně, aby tedy došlo ke zlepšení oproti tomu původnímu návrhu komise. Čili závěr je z toho takový, když se přispěje k rozvoji efektivního a reálného sekundárního trhu, tak to zvýší finanční stabilitu a zajistí co nejvyšší možnou ochranu spotřebitelů a vypůjčovatelů a domnívám se, že tato zpráva se snaží najít dobrou rovnováhu mezi těmito jednotlivými prvky a ale zdůrazňuji, že pro mě všechny tyto tři věci jsou opravdu zásadní na to, aby byla také dosažena možná budoucí dohoda s radou. Doufáme, že budeme schopni ji dosáhnout ještě tedy v rámci našeho volebního mandátu, že tento text bude schválen a samozřejmě budeme pozorně sledovat ty pozměňovací návrhy na další schůzi stínových zpravodajů. Takže teď se obracím na stínové zpravodaje Ben Luke jako první. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Děkuji, pane předsedo. Já budu hovořit německy. Za prvé bych chtěl srdečně poděkovat oběma spoluspravodajům za tuto zprávu, kterou jsme dostali. Rád slyším z úst Roberta, že úmyslem je ty aby se zapracovaly ty pozměňovací návrhy ostatních stínových zpravodajů. Samozřejmě měl jsem určité pochybnosti, když jsem viděl ten časový harmonogram, zda to bude možné, ale doufám, že tedy i podle tvých slov, že to tak bude že se zohlední ještě i ty další věci, které předložíme. Musím říct si, že jsem vděčný za to, že oba spoluspravodajové se rozhodli eliminovat eh, některé ty soudní záležitosti oproti tomu původnímu návrhu. To si myslím, eh, že tam byly určité legislativní záležitosti, které byly kontroverzní, takže to si myslím, že je dobré, že to bylo odstraněno z toho. Potom bych ještě rád se zmínil o otázce z ochrany spotřebitelů a práv spotřebitelů. To považuji za skutečně velice důležité, aby práva spotřebitelů zůstala dále dodržována a aby vlastně ale aby nebyla také posílena oproti těm původním právům, protože pokud by k tomu došlo, tak by vlastně to převádění těch eh, úvěrů ze strany poskytovatelů služeb, tak by bylo jaksi vybudováno silněji, tak to by zase současně znamenalo to, že to, ten, to, ta míra toho krytí, toho vymáhání by klesla pro poskytovatele těch půjček. A vlastně také by se to potom odrazilo v ceně těch transakcí. A také by byly vyšší úrokové míry na všechny úvěry i na ty úvěry podle těch stávajících služeb a smlouv. A já si myslím, že toto není v našem zájmu. Takže proto si myslím, že bychom měli být velmi opatrní v to, co se týká posilování práv spotřebitelů podle této směrnice, je to věc, o které ještě budeme muset hovořit na schůzích stínových zpravodajů a já ještě předložím pozměňovací návrhy v tomto smyslu. Jinak si myslím, že je to dobrá, dobrý návrh, který je hodný další diskuse a chtěl bych srdečně poděkovat kolegům spolu s pravodajům. Děkuji. Uh, Děkuji a za ALDE Ramon Tremosa. Děkuji, pane předsedo. I když se nám nelíbí, že toto musí být rozděleno. Přáli bychom si za parlament vyslat silné sdělení a měli bychom se zavázat, že to budeme mít tedy jasné sdělení před závěrem komise a rady. A to je tedy důležité, abychom řádně tedy objasnili otázku kolaterálu. Já s naší skupinou sdílím určitou obavu. To, co se děje na sekundárních trzích, jak to může narušit právě ta dimenze NPL, nesplácených úvěrů, při vstupu nových finančních nástrojů. Takže jak podotkl Luke, Hodně se obáváme o to, jak to bude tedy s právy spotřebitelů a jaká tu bude tedy ta nová dimenze, takže předložíme pozměňovací názory, návrhy v tom smyslu, aby se toto bralo v potaz. My se snažíme o postupné snižování nesplácených úvěrů. Je důležité, aby příslušné evropské dozorčí orgány mohly posílit tento nový právní nástroj, aby se zabránilo tomu, že se tu budou dělat odlišné národní legislativní texty a proto si přejeme, abychom měli to, aby EBA, Evropská bankovní agentura, o tom mohla rozhodovat, protože národní příslušné orgány budou tedy dohlížet nad úvěrovými poskytovateli, ale to by nemělo odebírat EBA tu schopnost dozorčí a proto my se snažíme prosadit právě, aby EBA měla tu, zastávala tuto roli. Eh, poté, kdy tedy Evropský parlament vyprodukuje určitý legislativní text, víme, že ta míra transpozice v národních státech je odlišná, takže se musíme zaměřit i na ty sekundární trhy, aby tedy ty praxe byly co nejvíce harmonizované a ne odlišné mezi jednotlivými členskými státy. Proto tedy orgánu EBA a dalším dozorčím orgánům chceme dodat příslušné pravomoci, aby to napomohlo dobré věci v EU. Děkuji a za zelené kolega Urtasun. Děkuji, pane předsedo, za zelené bych se chtěl vyjádřit k metodice. Myslím si, že by bylo napomocnější, kdybychom měli k práci více času, protože jsme dostali tu obměněnou uh, verzi textu zprávy týden před tímto projednáním a nevím, um, zda to je ten správný postup. A pokud určitě bychom to chtěli lépe propracovat, tak bychom si asi chtěli mít k dispozici více času, to je takové upozornění do budoucna. A k obsahu my vítáme že naopak od návrhu Evropské komise ta působnost pro ty úpravy eh, nesplácených úvěrů jsou tedy omezeny, nicméně poskytovatele úvěru i nadále mohou eh, působit podle ustanovení této směrnice předtím, než se tyto nesplacené úvěry stanou eh, efektivními. A pak bychom chtěli mít konkrétnější povinace ohledně tedy eh, rozsahu, rozměru, eh, o objemu těchto úvěrů před přeprodejem pro třetí strany. No a pak ještě máme určité obavy, už to tu zaznělo i ve vašem úvodu, Eh, že jsou tu striktnější požadavky na úvěrové služby, jak navrhuje Evropská komise, a to vítáme, takovýto přístup, ale také víme, že zároveň se vyloučila velká část úvěrových služeb z těchto pravidel, konkrétně úvěrové instituce a alternativní investiční fondy. A tato, tedy máme otázku, proč jste tak zúžili působnost, rozsah těch institucí, které budou pokryty podle této směrnice. Tady to nás znepokojuje. A navíc ty požadavky také vyžadují, aby to bylo dále ještě doplněno detailní povinnosti o řádném vynakládání spo, s vypůjčovateli a dále tedy je důležité, aby příslušné členské státy uplatňovaly sankce a aby se mohly opracovat i na hostitelské státy. To je pozměňovací návrh 29. A k vašemu návrhu 135, tam se eh, ztrácí vlastně ta pravomoc příslušného orgánu v hostitelském členského státu, eh, dokud nenastane příslušné rozhodnutí ze strany příslušného orgánu v daném eh, členském státě. No a v neposlední řadě ještě jedna věc, to je spíše takový návrh a asi předložíme pozměňovací návrh ohledně této věci. Chtěli bychom podpořit návrhy, aby EBA vytvořila veřejný rejstřík, který bude tedy transparentní, bude zahrnovat situaci na sekundárních trzích a informace o závažnosti dluhu a informace o třetích stranách. Takže to jsou některé body. Rádi se zapojíme do diskuzí ohledně této eh, věci. Děkuji. Thank you. Um... Děkuji. Dimitros Papadopoulos za GUE. Děkuji vám. Budu hovořit řecky. Já bych chtěl srdečně poděkovat oběma spoluzpravodajům za tu zprávu, kterou nám předložili. S velkým zájmem jsem vyslechl, že pozměňovací návrhy budou ještě přeskoumány, ale rád bych řekl následující. Jak to uděláme v praxi? Předložil jste nám časový harmonogram, kde už máme velmi málo možností, abychom se zabývali těmi pozměňovacími návrhy. My bychom samozřejmě chtěli, aby se to zlepšilo ještě. Ne, oproti tomu, na čem se dohodli EPP se socialisty. Ale takže aby nedošlo k nějaké neflexibilní dohodě, ale budeme předkládat ještě další návrhy. Nemáme moc času, takže to ze stručním pozměňovací návrhy, které já předložím jménem frakce GUE NGL, tak by měl, budou sloužit k tomu, aby se ještě posílila ochrana spotřebitelů v tomto rámci. A je to tak, že skutečně musíme tento problém řešit co se týká těch úvěrů, tak to činí zhruba miliardu, jsou to velká čísla, ale musíme také přiměřenost eh, zohledňovat. Potřebujeme eh, rozumný a centralizovaný způsob ochrany spotřebitelů. Takže musíme posílit ten rámec, který vlastně by měl být ve prospěch prospěbitelů, tak aby se nepodporovalo, nechránilo určité zneužívání. Ten text je samozřejmě velmi důležitý, tak aby vlastně se vytvořil zlepšila transparentní demokratická kontrola. Ta by se měla také posílit, nejen proto, aby se ochraňovali spotřebitele, ale vůbec také veřejné, veřejný majetek, veřejné statky. Takže co bych chtěl říci, pane předsedo, je následující. Když některé z našich pozměňovacích návrhů, které předložíme, akceptujete, anebo i návrhy ostatních frakcí, pokud to uděláte, tak by, skutečně to uděláte, jste připraveni k tomu, anebo je to taková neflexibilní dohoda, která se prostě prosadí a hotovo? Thank you, uh, Marco Valli. Sì, grazie Presidente. Anch'io, come i miei colleghi prima di me, eh, ho qualche preoccupazione relativa ai tempi ristretti. Eh, Tlumočníci obdrželi pokyny, aby ukončili